myself. Dear colleagues, we can uh, start our meeting. And, uh, Drazí kolegové, vítám vás zpátky. Začneme s odpolední částí. Budeme mít debatu o balíčku oběhového hospodářství na pořadu jedna, na pořadu jednání jsou to body 8 až 11 a já navrhuji, abychom všechny body probrali společně najednou. A začneme tím, že dám slovo zpravodajce, abychom si vyslechli jasný obrázek o pozměňovacích nádrzích, návrzích a abychom si vyslechli stanovisko paní zpravodajky, paní Bonafe. Tanto mi faccia ringraziare tutti. Děkuji, paní, pane Chci poděkovat také kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Je jich opravdu hodně. Je jich asi 1700 pro všechny čtyři směrnice. Nejvíce jich bylo předloženo k té rámcové směrnici, těch bylo přes 1100 a já chci kolegům a kolegyním poděkovat za tyto pozměňovací návrhy, protože je jasné, že jde o důležité texty, jejichž význam všechny známe a ten počet pozměňovacích návrhů o tom svědčí. Chci také poděkovat kolegům a kolegyním, kteří se zúčastnili setkání stínových zpravodajů. Chci jim poděkovat za velice konstruktivní spolupráci. Doufám, že budeme pokračovat ve stejném duchu, protože ta práce bude ještě dlouhá a intenzivní. Cílem nás všech je dospět k takovému stanovisku, kterému se dostane co nejširší podpory mezi poslanci, tak abychom měli, důle, eh, měli dobrou vyjednávací pozici v, na, eh, při jednání s radou protože podle toho, co jsem slyšela, tak eh, na radě vládne spíše opoziční naladění, zejména se tam formuje skupina zemí, kterým se nelíbí metoda výpočtu, kritéria a eh, ta rozšířená zodpovědnost výrobcům. Z toho hlediska musím říci, že jsem velice spokojená s těmi pozměňovacími návrhy, které byly předloženy, protože kolegové souhlasí s tou koncepcí zprávy, kterou jsem předložila a v některých případech dokonce bylo ještě, byly ještě posíleny mé požadavky, které jsou podle mě velice důležité právě v oběhovém hospodářství. Jednak je to ten rozměr prevence a předcházení odpadu a jednak také trh eh, s druhotnými surovinami, kde opět se jedná o posílení toho preventivního aspektu. Nikdo také nespochybnil tu hierarchii, která je podle mě jasná. Prevence a předcházení je prvním krokem a všichni víme, jak je důležitá. Eh, ten návrh komise eh, tuto část trošičku opomíjí a ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy, se snaží o posílení úlohy prevence, tak jak to žádám ve své zprávě. Rovněž eh, byl posílen požadavek na vytváření produktů, které je možné lépe recyklovat a lépe znovu využít. A pak je tady ještě jedna další věc, opět eh, souvisí s prevencí, a to je plítvání potravinami. A tady musím říct, že jsem spokojená, protože této otázky se týká celá řada pozměňovacích návrhů a většina eh, těch pozměňovacích návrhů byla předložena právě k této otázce. Ráda bych tady zdůraznila hlavně pozměňovací návrhy, které se tedy týkají potravinových odpadů, kdy se jedná o potraviny, které ještě jsou použitelné. Já jsem se tomu nevěnovala, ale myslím, že tento aspekt můžu také zahrnout. Pokud jde o potravinové odpady a odpady, které jsou vyhozeny do moře, tak myslím, že objem těchto odpadů je potřeba snížit o 50 a držet se toho celkového rámce udržitelného vývoje. Myslím, že tohohle se týkaly i ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Během setkání stínových zpravodajů, které se odehraje v příštích týdnech, budeme ještě hovořit o té rozšířené odpovědnosti výrobců. Tady byla také předložena celá řada pozměňovacích návrhů a někdy byly ty pozměňovací návrhy eh, protichůdné. Je potřeba tady stanovit eh, minimální kritéria, Je tedy potřeba zvážit eh, nutnost těch minimálních kritérií, které by byly zakotveny do návrhu komise, tak, aby byl tento systém definován na evropské úrovni. Nicméně, jak říkám, některé ty pozměňovací návrhy jdou naprosto v opačném duchu, takže tady bude potřeba dojít k nějaké dohodě. Pokud je o posílení trhu s primárními a sekundárními surovinami, respektive posílení trhu s sekundárními surovinami, tak tady si myslím, že toto téma je důležité. Je to součást té revize eh, směrnice o odpadech, nicméně ten politický aspekt je, je mnohem širší. Z politického hlediska musíme podporovat přechod k oběhovému hospodářství. To znamená, že ta myšlenka toho trhu s druhotnými surovinami je skutečně klíčová. A e, abychom toho mohli docílit, tak je skutečně nezbytné třídění odpadů a pokud všechny členské státy nebudou nuceny postupovat harmonizovaným způsobem, v třídění odpadů, tak žádný takový trh nemůže vzniknout. S velkou radostí jsem si také všimla, že téměř všechny politické skupiny podpořily můj návrh, pokud jde o odstranění e, určitých doložek, podle kterých je možný rozdílný sběr a rozdílné třídění. Myslím, že, se, že jsme se všichni shodli na tom, že v této fázi je nezbyt, musíme říct, že ten systém, který je založený na výjimkách, prostě není udržitelný a musíme ty jednotlivé výjimky zrušit. Je potřeba vytvořit také systém, který zohlední také oblasti, které jsou málo zalidněné. Je pravda, že tomu jsem se v té zprávě nevěnovala, ale eh, i tato otázka je důležitá. Je potřeba, aby se eh, také tříděný sběr odpadů vztahoval i na organický odpad. A tady bude potřeba ten návrh prohloubit. Eh, další Zásadní otázkou jsou cíle které si musíme stanovit. Pokud se tedy jedná o cíle, tak musím říci, že z osobního hlediska i z hlediska SD podporuji usnesení parlamentu z loňského roku, kde se hovořilo o cílu 10 recyklování do roku 2030. Ale ta eh, práce v této oblasti samozřejmě musí pokračovat. Každopádně děkuji za všechny pozměňovací návrhy. Předpokládám, že pozice parlamentu se nemění eh, rok od roka a že eh, se budeme stále držet toho, o čem bylo rozhodnuto v loňském roce. Celá řada těch eh, pozměňovacích návrhů se týkala opětovného využívání a já jsem stále v kontaktu se stínovými zpravodaji, eh, také pokud jde o vě, eh, metodu výpočtů. Eh, spolupracujeme také na definicích. A pokud jde o definice, tak tady se domnívám, že je skutečně nezbytné mít společnou definici komunálních odpadů a stejně tak mít jednotnou metodu výpočtu objemu odpadů. Myslím, že jsme předložili celou řadu možných kombinací. Ale jedná se o velice citlivou záležitost. A já bych si přála, aby eh, ta definice se skutečně přidržovala té povahy toho odpadu v chvíli té recyklace. A pak ještě jedna poznámka na závěr. Kolegové i stínoví zpravodajové eh, to velice dobře vědí, že komunální odpady tvoří asi 9 eh, eh, celkového množství odpadů v Evropské unie. A abychom dosáhli přechodu k oběhovému hospodářství, musíme e, se zabývat nejenom tedy komunálním odpadem, ale také odpadem komerčním a průmyslovým. A já bych právě chtěla požádat komisi o to, aby do roku 2018 předložila návrh, který by se týkal právě komerčního a průmyslového odpadu. Eh, takže, jak říkám, byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, ale já se domnívám, že je potřeba skutečně tuto debatu zahájit. A jsem přesvědčena, že ta práce, do které jsme se pustili, je velice konstruktivní a jsem si jistá, že se nám podaří najít správné stanovisko pro Evropský parlament, které povede k adekvátním opatřením. Děkuji. Teď tedy začneme se stínovenými zpravodaji. A já rovnou dám eh, slovo Karlajovi Florencovi. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, rád poděkoval paní kolegyni Bonafe. Podle mě odvedla skutečně vynikající práci. Je třeba si zvážit, zda je správné, abychom u takovéto zprávy nakonec měli přes tisíc toho pozměňovacích eh, návrhů. Měli bychom mít tam předtím ještě nějaké clearingové místo, protože to v podstatě není možné zvládat. Když jsme probírali nařízený REACH, tak nařízení REACH mělo tisíc stránek a měli jsme mnohem méně pozměňovacích návrhů než nyní. Nevím, možná to vidím špatně, ale já si myslím, že bychom tam měli zavést nějaký strop. Tolik pozměňovacích návrhů pokud by to člověk si prošel počítačem, tak by se asi divil, že mnoho z nich je velmi podobných. Tedy, to je bez pochyby, je třeba znovu používat suroviny, recyklovat je, to je velká priorita, možná ne až tak pro naši generaci, ale jistě pro ty, kteří přijdou po nás, neboť Evropa je kontinent, který je velice chudý na suroviny a navíc ty země, kde suroviny jsou, nejsou příliš stabilní. Tedy je skutečné, abychom se zaměřili na to, že je třeba více recyklovat, je to důležité jak z etických, ale tak z ekonomických důvodů. Bohužel stále vyprodukujeme mnoho odpadu, také právě komunálního obchodu, odpadu, který končí na skládkách. Je jasné, že to nemůžeme v mnoha členských státech změnit přes noc, to jsme pochopili. Ale přesto jsem rád, že komisi říká, že nechce, aby nadále byly finančně podporovány skládky či spalovny, že prostě ta podpora jednoho dne skončí, ale je nám také jasné, že to není možné přestat tu podporu vyplácet ze dne na den. Líbí se mi, že odpadová hierarchie že se na ní nasa, nesáhlo, že to se byla zachována. Já už se tomu dlouho věnuji této politice a musím říct, že většina směrnicí o obchodu odpadu nebyla správně implementována, například i v mé zemi. Tady můžeme se asi všichni chytit za nos a víme, že některé směrnice jsou již staré více než 22 let. Nyní je skutečně na čase něco podniknout a já e, pro mě je nejdůležitější ta otázka té definice. Je vždy velice veselé a zábavné, jak tady kolegové přichází s těmi nadbady na nějaké kvóty. To je možná zajímavé jako úkol, ale dokud nebudeme mít dobré hodnocení, budou dobrý výč- výpočet eh, a dobré hodnocení výpočtu kvóty, tak to nebude k ničemu. Protože je třeba jasně vědět, kdo si vede v recyklaci dobře a kdo ne. Když se tedy na to podíváme realisticky, a to většinou bolí, tak eh, varuji před tím, abychom ty kvóty ještě navýšili nad to, co navrhuje komise. Ale také varuji před další věcí. V Německu existuje taková filozofie, která říká, že bychom měli ty kvóty zmrazit nebo s nimi vůbec nehýbat. To by nebylo vhodné. To by poškodilo mnoho inovativních podniků, kteří se připravují na tu osu 20, 25, 30. Nemyslím si, že by to byl tedy vhodný přístup. A co se týče vyhýbání se odpadu, to řekla paní Bonafé, to je zásadní otázka. Zde je třeba to, že chceme tedy spalovat až té druhé fázi, to také zatím se neprovádí všude. Je tady různá metalita výkladu odpadové hierarchie. Tady si myslím, že jsme společně zvolili dobrou cestu a to vyhýbání se odpadům, to je samozřejmě zásadní věc. Tam si myslím, že potravinový průmysl i vlastní spotřeba obyvatel tady bude hrát velkou roli. A otázka odpovědnosti rozšířené a současné odpovědnosti výrobce, to je něco, kde je třeba být velmi na pozoru. Protože pokud máte například plastové okno a chcete ho recyklovat, tak to asi až takový problém není, ale pokud máte nějakou inovativní e, pračku, která byla vyrobena před třemi lety a chcete ji recyklovat, tak v té pračce je tolik různých zvláštních materiálů a přísad v tom plastu, například pro izolaci či stabilizaci toho plastu nebo pro to, aby ta pračka nehořela a tak dále. Tam je skutečně mnoho různých přísad které prostě nahradit momentálně nelze. Ono je lehké nějaké látky zakázat, ale pokud nemůžete nahradit, tak je to problém. A pokud chcete takovýto plast recyklovat v kontextu posílené odpovědnosti výrobce, tak je to podle mě prostě nebezpečné. Neboť eh, to tu kvotu recyklování vlastně posune směrem dolů. Já jsem byla rád, že komise ohlásila, že chce v této oblasti vypracovat cestovní mapu toho, jak se to tedy má skutečně měřit. Já velice podporuji recyklování, ale musíme také vědět, jakou kvalitu má ten recyklovaný produkt. U ocele to, to pravděpodobně vůbec žádný problém není, ale u plastu právě ano. A dámy a pánové, můžete dělat, co chcete, ale bez plastů prostě už se v našem dnešním životě vůbec neobejdeme. A pokud tady máme požadavky na eficienci, na účinnost, na efektivitu, no tak samozřejmě průmysl, například v oblasti ventilátoru pro motor, tady existují těžké kovové ventilátory, na 3000 km potřebuje takový ventilátor 4 až 5 litrů paliva. Když máte velice lehký ventilátor, který ale samozřejmě směsí mnoha různých látek, no tak takovýto ventilátor nemůžete recyklovat, ale spotřebuje jenom tisíc litrů. Já bych chtěla vidět to, který ve smyslu efektivity se nebude chtít rozhodnout pro ten plas, pro ten velice moderní, efektivní ventilátor. Tedy o co mi jde. Nechci, aby, nechci, abychom tady přeháněli na určitých místech. Proto paní zpravodajko, je třeba si to nějak pohlídat. Já nemám teď nějaký skvělý nápad, jak to dořešit, ale někteří lidé chtějí například jít svou cestou, že, seba, že z toho zcela vyjmou odpovědnost výrobce. To se mi také nelíbí. Měli bychom se nad tím ještě nějak zamyslet a já věřím, že k nějakému dobrému výsledku dospějeme. Děkuji vám mnohokrát, paní zpravodajko, za váš velmi kooperativní přístup stí, schůzky stínových zpravodajů, je jich mnoho, a někdy jsem nebyl schopen se všech zúčastnit, ale přesto mnohokrát děkuji. Thank you very much. And now for the ECR, Mr. Děkuji. Teď prosím za EKR. Thank you well. Uh, op mijn beurt wil ik ook eerst en vooral uh, collega... Děkuji. Také já chci začít tím, že poděkuji zpravodaji a mm, tím, že ji pogratuluji, protože ona skutečně eh, to usiluje stoprocentně, je to důležité téma, je tam možná příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Já jsem vinen, sám jsem jich dost eh, předložil, ale je to velmi důležité téma. Mm, ta jednání budou Eh, dlouhá, můžete počítat s mojí podporou a pokud je jedna věc, kterou, mm, nes, kterou nesmíme plítvat, tak je to čas. Tím ne, časem nesmíme plítvat. E, eh, pokud slyšíte tedy e, pověsti z rady o odkládání těch cílů pro odpadové hospodářství, tak to je znepokojivé. Ty návrhy už se posuzují dlouho, studují jejich, se jejich dopady, již dlouho jsme mm, váhali, že jsme stáhli první návrhy, pokud i tento eh, se bude spochybňovat, tak to bude velmi negativní. Tento parlament musí vyslat jasný signál, že chceme jít dál. Nechceme to dále odkládat my se všichni shodneme na tom v politických frakcích, že potřebujeme tedy přechod na e, cirkulární ekonomiku. To je ekonomická nutnost. My jsme mm, závislí na dovozu surovin, suroviny se rychle vyčerpávají, takže není možné zachovat status quo. My to musíme propagovat, ne nikoli brzdit. Co se týče odpadů a řízení odpadů, tak je tam prostor. V červnu jsem již indikoval, jak by se toto mělo vyvíjet. My jsme dali pozměňovací návrhy. Nevím, zda um, jste si vědomi a že i my máme jaksi seznam zbožných přání k Ježíšku. Doufejme, že se nám splní, možná, že je na to trošku brzy. Eh, my mm, jsme eh, rádi, že se zdůrazňuje prevence a zvláštní sběr bioodpad. Tam také musí být. Chceme řešit mořský odpad do roku, vyřešit do roku 2030 a také potravinový odpad. Chceme eh, programy odpovědnosti producenta, aby to bylo povinné. Chceme minimální pravidla, která by platily pro všechny. Potřebujeme rovné podmínky. Pokud stanovíte ambiciozní cíle, tak je můžete dosáhnout jenom tím, že producenti budou na stejné straně. To je důležité. Skládky, tak to je třeba postupně rušit. My si nemyslíme, že recyklovatelný odpad by se měl dostávat na skládky. Neakceptujeme, aby EU to podporovala. Když se podíváte na ty e, různé pozměňovací návrhy, tak já si myslím, že tam je prostor ke konsenzu. Moje, mm, Hmm. Proto bych chtěl ještě jednou shrnout náš postoj. Musíme zajistit, aby všechny členské státy tím souhlasili, a to je pozměňovací návrh 1060. Jsem překvapen, že nikdo z kolegů nepodal podobný návrh. Nemůžeme ale umožnit plítvání surovinami po dobu dalších 20 let. Já mluvím z vlastní zkušeností, z mé zemi, ale myslím, že máme dostatečný know-how a expertízu v zemích, které stále zaostávají, aby skutečně dohnali ostatní členské státy v Evropě. Já udělám během jednání všechno pro to, abych kolegy o tom přesvědčil. Pak je tady společný cíl pro jednak recyklaci a opětovné používání. Když se podíváte na rámcovou směrnici, tak eh, opakované použití a příprava na něj by měla být v jednom článku, protože bez ohledu na status, pokud je něco považováno za produkt a, ně, produkt a něco za odpad, tak cíl je stejný. A to je eh, můj návrh 958. Společný cíl kombinovaný cíl má ještě menší smysl podle rámcové směrnice, protože se tady rozlišuje mezi jednorázovým obalem a opakovaně použitelným. Pokud by tam bylo jenom to jedno, na jedno použití, tak by to bylo vysoká čísla a já tady nevidím žádnou přidanou hodnotu, aby byl Um, nějaký povinný cíl pro opakované používání obalů. Pak chci říci, že i já chci, aby ta legislativa byla jasná, nebyla příliš um, složitá. Jsem připraven spolupracovat konstruktivně se, spolu, se spravodajem, aby tento text měl širokou podporu parlamentu. To budeme potřebovat pro jednání s radou. Děkuji. Děkuji, pane Demesmaker. A, a teď má slovo pan Torvans. Děkuji, pane předsedo. Já obvykle nechválím kolegy, to je... Mu nezačínám pochvalou kolegu, to je špatný finský zvyk, ale teď tady udělám výjimku, protože způsobem, jaký paní Bonafé se zhostila práce zpravodajky, jak nám pomohla během schůze stínových mm, zpravodajů, byla dobře organizovaná, dobře strukturovaná a neškodí, když to je trošičku děláno, děláno s určitým šarmem. Myslím, že jsme měli tedy velice dobrou skupinu vyjednavačů, jsme na správné cestě. Jsou tady nějak, e, některé rozdílné názory, různé osobnosti, ale způsob, jakým se to doposud projednávalo, dává dobrý příklad něčeho, jak se něco neideologizuje. Takže jsme stále otevření, proces je otevřený, pokud to tak zůstane ještě několik měsíců, tak myslím, že dospějeme ke kvalitnímu dokumentu, mnohem lepšímu, než je to, s čím teď zápasí rada. Samozřejmě máme před sebou určité problémy, které obvykle nastávají v podobných případech, se musíme rozhodnout, na jaké úrovni budeme dělat legislativu. A to je téměř vždy tento problém, protože máme různé tradice v členských zemích. Když se podíváme na mikromanagement, můj kolega hovořil o Santa Clausovi a o Vánocích, takže my mikromanagement postaví vánoční stromeček, ale současně otevírá mezery mezi větvemi toho vánočního stromečku. Nicméně všichni jsou doposud optimisté a máme společnou odpovědnost za to. Současně chci upozornit na jeden problém. Paní Bonafé hovořila o potravinovém odpadu, což je o závažný problém. Vidíme v supermarketech, velikosti supermarketů, že se musí rozhodnout, zda budou mít pět tisíc různých položek nebo 25 tisíc různých položek těch ty, ty lepší supermarkety mývají 25 tisíc různých položek. A množství vyplývaných potravin v takovýchto supermarketech je vysoké. Ve Finsku proběhl takový experiment, že se snížil počet druhů zboží a výsledek byl, že klesalo procento potravinového odpadu. Když tedy půjdeme směrem prevence, tak to bude velice tvrdý boj, protože my budeme říkat těm lepším supermarketům, těm řetězcům, že budou muset snižovat množství druhů zboží, takže mm, to se asi dovedete představit, jak z toho budou nadšení z těchto požadavků. Měli jsme tedy různé názory mezi stínovými zpravodajem, mm, které závisely trošičku na tom, odkud, který tedy, odkud pochází. Měli jsme mm, poměrně náročné diskuse. Eh, jak je něco obtížnější, eh, něco méně obtížné, když máte hustotu obyvatel 400 na čtvereční kilometr na jeden člověk na jeden čtvereční kilometr. Takže to bude boj. Ale jak jsem řekl na úvod, věříme, že paní Bonafé eh, to zvládne. Děkuji. Thank you very much. And now Mr. Juaristi Abauns for the GUE. Gracias, presidente. Yo no voy a poder superar el inicio del kolega Torvald. Děkuji, pane předsedo. Já vůbec nedokážu tady být lepší, než to, co řekl. Já, já se mohu pouze připojit k jeho slovům chvály, a totiž, že paní zpravodajka odvedla skutečně vynikající práci, i když samozřejmě vždy je možné něco vylepšit. Má frakce předložila celou řadu pozměňovacích návrhů. Jsou to návrhy, které jsou důležité pro nás eh, v parlamentu, ale také pro můj vlastní region, pro Basketsko. V rámci tohoto odbalového balíčku vyvstává stále ještě otázka, která zde ne- nezazněla, a to je náš postoj ke spalování materiálů a odpadů, které jsou recyklovatelné. Legislativa jde jít směrem k tomu, že se to zakáže a seškrtat prostředky pro spalovny, které spalují eh, odpady, které by bylo možné recyklovat. Ovšem otázka odpadů to není pouze otázka, která se týká členských států, to se také velice týká eh, obcí. Obce většinou a jejich eh, zastoupení řeší konkrétně na místě otázku odpadu. A proto my jsme právě chtěli v našem pozměňovacím návrhu zdůraznit eh, tu důležitost spolupráce mezi jednotlivými orgány zprávy, ať již tedy místní, či regionální, či uh, celostátní. A pak jsme předložili pozměňovací návrhy v tom smyslu, že také chceme, abychom měli jednotnou metodu výpočtu, tak abychom měli k dispozici skutečně jasné statistiky. Aby nikdo nemohl své statistiky falšovat. A aby ty statistiky byly skutečně srovnatelné. A ještě jedna věc, která se týká selektivního sběru odpadu. i zde nesmí být žádné pochyby o tom, které standardy platí. I když by například mohlo tedy dojít v budoucnu ke změně standardů. Myslíme si, že pouze tímto způsobem skutečně můžeme zajistit přechod k oběhovému hospodářství. A není ještě to selektivní třídění odpadu, to si myslím bude zásadní. Dále trváme na tom, a zmínili to tady již i jiní kolegové, že je třeba mít nějaké mezicíle, tedy nějaké cíle, které budou ještě před rokem 2025. Ty takovéto mezicíle jsou pro nás zásadní hlavně u potravinářského odpadu a u odpadu v mořích. Dále bych rád ještě podotkl, že doufám, že se shodneme všichni na tom, že je třeba zajistit, aby členské státy skutečně snížily celkově svůj objem vyprodukovaného odpadu. Naším přáním je, aby se postupně snižoval počet skládek. Aby, abychom měli nějaký maximální strop na osobu ročně objemu odpadu, který může jít na skládku. Neboť existují velké rozdíly mezi členskými státy. Máme tady státy, které produkují mnoho odpadu a státy, které odpadují málo odpadu. A ještě zpět k našim pozměňovacím návrhům. I my zdůrazňujeme, že prevence musí být na prvním místě, to je pravda, ale my, to řekla již paní zpravodajka, ale my bychom také rádi zdůraznili, že je třeba bojovat proti zastaralým metodám nakládání s odpadem. Dále rozšířená odpovědnost výrobce, ano. To podporujeme. Je třeba, aby se to vztahovalo zejména na trhy s primárními a druhotnými surovinami. A paní Bonafé to také podotkla. Přejeme si ovšem, aby ta odpovědnost nebyla příliš malá. Stínoví zpravodajové a zpravodajka nyní do našich rukou vkládají balíček, který má velký potenciál. V mnoha bodech se shodneme a proto můj tým a celá politická skupina GUNGL bude co možná nejusilovněji na tomto pracovat, tak, aby skutečně komise ne viděla žádné nedostatky, abychom dospěli k takovému balíčku, který nám umožní přejít k reálné, udržitelné oběhové ekonomice. Pan Čába za zelené. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci říci, že jménem stínového zpravodaje za zelené pana Davora Škrlece, který bohužel nemůže být přítomen. Chci poděkovat paní zpravodajce Bonafé za excelentní práci, ten text, který máme před sebou, je skutečně dobrý a, jde správným směrem. Já nechci opakovat to, co tady už zaznělo, to, co už řekli kolegové, ale eh, stínový, jako stínový zpravodaj za ITRE eh, se s vámi chci podělit o některá důležitá témata, které my v ITRE vnímáme jako zásadní. Ze všeho nejdříve chci zdůraznit eh, nutnost konzistentnosti mezi jednotlivými aspekty toho balíčku, jak ode definice cíle, tak i pobídky. Někdy eh, různé ty směrnice jsou vyjednávány na různých fórech, v různých kontextech a proto bychom se měli ujistit, že budou konzistentní. Další věc, která je podle mě důležitá, je, že je potřeba rozšířit rozsah působnosti z komunálního odpadu také na odpad komerční a průmyslový, samozřejmě s adekvátními cíly. Také je potřeba eh, si stanovit doplňkové a eh, určité doplňkové mezicíle a my se domníváme, že ne, nestačí stanovit si obecné cíle na úrovni členských států, ale je také potřeba si ujasnit, co od členských států konkrétně očekáváme. E, také se domníváme, že je nezbytné e, zavést tříděný, odpad pro, tříděný sběr pro biologický odpad, tak jak už tady také několikrát zaznělo. Pak je tady také potřeba lepšího monitorování výkonnosti členských států Nestačí stanovit si pouze cíle, stanovit cíle pro členské státy. Potřebujeme také mechanismus včasného varování s konkrétními akcemi, eh, které se budou dít ve chvíli, kdy nebude postup členských států v souladu. Musíme také jasně definovat, že sběr, tříděný sběr odpadu nesouvisí jenom s opouštěním skládek, které je samozřejmě také důležitý, ale že je potřeba eh, také ustupovat od spalování odpadu. To znamená, že ten odpad, který už nebude skládkován, prostě nepůjde jednoduše do spaloven, ale skutečně budeme postupovat směrem k oběhovému hospodářství. Potřebujeme také donucovací opatření, které nám pomůžou usnadnit ten přechod k oběhovému hospodářství, potřebujeme trh se sekundárními surovinami a potřebujeme také eh, povinné programy rozšířené odpovědnosti výrobců. A pak taková poznámka na závěr. V celém tom balíčku budeme potřebovat opatření, které zajistí, že budeme skutečně postupovat eh, celou tou hierarchií. A s tím, že tím konečným cílem balíčku oběhového hospodářství by mělo být to, že upustíme od skládkování odpadu a že odpad bude zpracováván na druhotné suroviny, které budou vráceny zpátky do oběhu. To bychom měli mít stále na paměti. Děkuji teď prosím pan eh, Pedicini za FDDD. Prezidente, allora anche io... Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád připojil ke kolegům, kteří poděkovali paní Bonafé za skvělou práci, kterou odvedla. Myslím si, že jsme na dobré cestě a že budeme dobře spolupracovat jak s paní zpravodajkou, tak se stínovými zpravodaje. Já bych chtěla zdůraznit vyhýbání se odpadů a nemám aniž tak na mysli text náš parlamentu, ale text komise. Dobře si vzpomínám, že když jsme vypracovávali zprávu z vlastního podnětu, tak jsme hovořili o tom, aby se přestali používat fosilní zdroje energii, což je také důležité pro to, abychom se vyhýbali odpadům. A tady je třeba eh, zrušit eh, dotace do fosilních energií, což je asi 500 miliard ročně, což je číslo, které je vyšší než celosvětové výdaje za druhotné suroviny. Vidíme, že je možné, že bychom měli urychlit přechod na oběhové hospodářství. Měli bychom zohlednit samozřejmě nejenom energie, ale také deriváty, plasty a tak dále. Pokud plasty například budou dotovány státem, no tak eh, pro podniky a pro obchodníky eh, vzniká situace, že je prostě ekologický materiál znevýhodněn. Že raději použijí plast než biologicky rozložitelný materiál. Je ovšem dobře zvážit, jak by to celé mělo fungovat. Ano, náš parlament vypracuje co možná nejlepší text, pak ho přijmeme, tak to, to bylo, ale text, do textu komise se to nedostalo. I když my jsme to odhlasovali, já se ptám, proč. Proč to tedy komise nepřezval, nepřezvzala do svého textu? Nyní nejdříve k definicím, nebudu hovořit příliš dlouho, neboť jsme již blízko kompromisu, také díky právní službě a právníkům, lingvistům, ale několik komentářů k definicím. Definice odpadu. Tady bychom měli rozlišovat mezi obchodním odpadem a průmyslovým odpadem. Obě dvě kategorie nesmí být pokládány za komunální odpad a nesmí se k ním takto přistupovat. Dále, definice recyklace. Měli bychom se vyhnout situaci, kdy tam bude zapracováno získávání energie prostřednictvím anaerob, anaerobní fermentace, neboť bychom neboť se musíme obávat, že by docházelo k vzniku metanu, což je skleníkový plyn, který je mnohem škodlivější než CO2. Ehm, toto je upraveno v kompromisu číslo 5 a bylo by také žádoucí, abychom podporovali aerobní kompostování v rámci komunálního obchodu, odpadu, které by potom e, mohlo být používáno jako vynikající kompost v zemědělství. E, dále malé zemědělské podniky. ty by měly například mít eh, své vlastní zařízení na bioplyn a dále backfilling. Používání odpadu by mělo být podpořeno pouze tam, kde to není nebezpečné. Tady je tedy důležité to mít dobře technicky ošetřeno a dále mrhání potravinami. Mnozí z nás se tím velmi zabývají. Ten kompromis, který máme, jde, myslím, dobrým směrem. Je to propojeno s odpadovou hierarchií. A rád bych zmínil, že existují vědecké studie, které ukazují, že pokud se používá glyfosát, tak to vede k tomu, že je možné mít v oběhu jisté potravinové produkty, protože glyfosát se rychle ztrácí. Jsem rád, že odpadová hierarchie zůstává, jak byla, že je to takto pokryto kompromisem. Dále opatření proti plítvání potravinami a potravinovým odpadem. Myslím si, že bychom tam měli mít závazný cíl. Podle mě by to mělo být 30 do roku 2020. 30 do roku 2020 by mělo být eh, znovu používáno. A do roku 2020 bychom měli také eh, mít eh, jasný cíl i pro oblast organického odpadu. Měli bychom používat takové systémy nakladání s odpadní recyklování. To platí také pro budovy. Měli bychom spíše pomýšlet na sanaci budov, než na jejich ničení. Některé oblasti ovšem samozřejmě nespadají do um, kompetence EU, ale i tady členské státy by se měly snažit. Tolik z mé strany. A je třeba, asi, aby se vždy zohledňovala odpadová hierarchie. Děkuji. Děkuji. Teď prosím pan Žalk. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, kolegové. Eh, revize těchto čtyř směrnic v rámci odpadového balíčku je skutečně centrálním prvkem obě, eh, balíčku oběhového hospodářství. Je potřeba také navrhovat eh, obaly tak, aby, aby bylo možné je znovu využívat. To samozřejmě víme a přejeme si všichni. Nicméně eh, návrhy na revizi těchto čtyř směrnic, o kterých se jedná, mají eh, nedostatky dvou řádů. Za prvé, je tady, eh, za prvé nerespektují subsidiaritu, princip subsidiarity. A odpadové hospodářství, respektive tento balíček se snaží zavést jednotný trh s odpady. Nicméně tady jsou související problémy například eh, zacházení s odpady a potřebné praktiky. Například komerční a komunální odpad a jeho zpracování, eh, tak tady nám eh, nepřijde naprosto vhodné, aby jsme se, aby jsme se na Evropské unii, na evropské úrovni zabývali každým papírem, který vyhodíme v kanceláři do koše ta, a aby to bylo považováno za komerční odpad. My se tedy domníváme, že ten návrh, který máme na stole, eh, odporuje principu subsidiarity. Tento měsíc bylo oznámeno, že Německo je připraveno eh, neřídit se těmito návrhy na evropské úrovni, protože tyto návrhy eh, nepřinášejí žádné výsledky. Říká se také, že spalovny eh, místo, aby obnovovaly, tak ničí. Nicméně tyto spalovny umožňují vyrábět, vyrábět elektrickou energii a proto se domníváme, že bychom neměli od spalování odpadů upouštět, protože má také své přínosy. Je tedy třeba hledat lokální řešení, která budou vyhovovat jednotlivým evropským zemím a regionům, protože pouze na této úrovni můžeme přijít s nějakým efektivním řešením a není potřeba se těmito tématy zabývat na evropské úrovni. Děkuji. Teď prosím paní Delahaj. <coughs> Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda připojila ke kolegům, kteří poděkovali paní zpravodajce. Nicméně i já mám několik poznámek. Jedna taková základní poznámka spočívá v tom, že v případě tohoto velikého balíčku nesmíme práci uspěchat a musíme pečlivě zvážit veškeré návrhy. Pokud jde o potravinové odpady, tak tady potřebujeme velice přesnou definici, která se bude týkat všech článků cyklu od výrobců až po spotřebitele. Protože se jedná skutečně o zásadní problém ve většině našich členských států. Tak eh, vás chci také upozornit na to, že je potřeba rozlišovat mezi primární výrobou a plítváním. Zdá se mi, že ty definice tady nejsou zcela jasné a že tady nedocha- že to není dostatečně propojeno s odpadovou hierarchií. Je potřeba se zaměřit eh, také na výrobky, které jsou určeny k, lidské, eh, k, jako, eh, k tomu, aby se staly lidskými potravinami a pro krmení zvířat. Takže tady musíme skutečně odpady hierarchizovat. Potom další téma. Zdá se nám, že Eh, pokud jde o zjednodušení, tak tady mm, ty zjednodušení na legislativní úrovni můžou vést k velice problematickému výkladu v členských státech, kdy firmy nebudou vědět, co přesně mají dělat. Potom konec životního cyklu odpadů. Pokud chceme být efektivní, tak je potřeba přijít s jasnou definicí, která bude jednotná a která nepovede k různým výkladům v různých členských státech. Potřebujeme opět definici, která bude vzájemně uznávána. A nakonec, pokud je o metodu výpočtu, tak myslím, že také už eh, se k tomu vyjádřila řada kolegů. Eh, měl, tento výpočet by měl docha, vycházet z té první operace při třídění. Domnívám se, že tento přístup je zcela vhodný A domníváme se, že v rámci toho zjednodušení se nám tento návrh zdá jako nejefektivnější a nejméně nákladný. Zároveň také umožňuje to sjednotit ten výpočet i přes různé fáze třídění v různých členských státech. A potom pokud jde o definici samotných odpadů, tak tady je samozřejmě zásadní eh, definovat komunální odpad, stejně jako to řekli předřečníci. A pokud se jedná o komunální a podobný odpad, tak eh, je nezbytné, aby byl podobný jak kvantitou, tak objemem, tak také svou povahou. Protože eh, jinak by tato definice pokrývala celou řadu různých typů odpadů, na což eh, evropský systém a členské státy nejsou připraveny. Děkuji za pozornost. Eh, Děkuji, paní Colin Pane předsedo, já bych eh, ráda se připojila k tomu, co řekli mi před řečníci a chtěla bych skutečně velice poděkovat paní zpravodajce za její výbornou práci. Nebudu tady hovořit a opakovat vše, co již bylo řečeno. Chtěla bych poukázat na to, že pro mě v tomto návrhu eh, má velký význam jedna věc a já jsem k tomu předložila pozměňovací návrhy. Evropská unie je skutečně velice závislá na zdrojích mimo Evropu. A proto musíme mít takovou produktovou politiku, která se vyhneme negativních po ekologickým dopadům produktů během jeho, jejich celého životního cyklu, tedy jak výroba, spotřeba, tak teda nakládání s odpady je třeba, tedy abychom měli oběhavé e, eh, ekonomiku, kdy tedy odpady, jakmile dojdou ke konci svého životního cyklu, se vrátí opět do výroby a do ekonomiky. Výbání se odpadu jedním z pilířů nového balíčku, tady je důležitá nejenom udržitelnost při výrobě, ale také to, jak se zachová spotřebitel. To je zásadní. Systém rozšířené odpovědnosti výrobců je důležitý faktor pro to, abychom měli oběhovou ekonomiku, která bude chránit suroviny a bude s nimi zacházet četrně. Proto vítám tady to zavedení těch minimálních požadavků, ale tady je důležité, abychom ovšem nezasahovali na druhou stranu do pravomocí členských států. Pokud ty minimální požadavky budou příliš přesně definovány, tak to podle mě eh, omezí národní možnosti jednání a nebude to vhodné. Nemáme mít tedy nějaké detailní požadavky na systémy výrobců. Toto bychom měli přenést nechat v kontextu zásady subsidiarity členským státům, protože členské státy dobře ví, jaká jsou národní specifika a ty zohlední, aniž by ohrozily celkové evropské cíle. Děkuji. Thank you very much. Mr. Caputo. Děkuji, pan Caputo. Děkuji, pane předsedo. Za Děkuji paní zpravodajce za eh, velice tvrdou práci, kterou odvedla na této složité, ehm, tomto složitém tématu. Vzhledem k tomu počtu pozměňovacích návrhů má před sebou nelehký úkol. Um, nicméně několik věcí chci zmínit. Um, Musíme vyslat velice jasný signál, jednoznačný signál, že chceme přejít od lineární ekonomiky k cirkulární ekonomice. A také jsem pro návrh, který chce zvyšovat pokuty členským zemím, které nedodrží stanovené cíle. Co se týče odpovědnosti um, producentů, tak musím říci, že bychom měli být více ambiciozní. Já jsem podal um, řadu pozměňovacích návrhů. My mm, definujeme minimální požadavky, odpovědnost. Pokud um, je ale producent nedodrží, tak by měly být pokuty. Producenti musí být zodpovědní, protože to je donutí navrhovat produkty takovým způsobem, aby se jednak používaly materiály, které lze recyklovat a e, celý produkt byl recyklován nebo opakovaně použit. E, monitoring a koordinace záležitostí s komisí to je třeba zdokonalit. Národní plány do posud eh, nebyly příliš úspěšné, co se týče prevence a kontrola skutečností nemůže probíhat i jenom na konci prevenčního programu. Je třeba, aby proběhla střednědobá revize eh, opatření, které členské státy zavedly. Další věci, které mm, chci řešit, je ta směrnice o balení, balech, eh, používání biomateriálů. Musíme věci dále zlepšovat a musíme zajistit, aby mm, bio, eh, bylní obaly byly takto označovány. Potom potravinový odpad. Já jsem podařil pozměňovacích návrhů máme morální povinnost mm, vyhnout se e, plítvání potravinami, mm, především co se týče mm, bídy, která v Evropě je. Musíme zajistit, aby finanční pobídky byly uplatňovány, aby neprodané potraviny šly na dobrý účel. Měli bychom jít příkladem. Musíme změnit chápání Eh, změnit způsob života ve prospěch ostatních. A na závěr chci říci, že eh, pravodajce přeju hodně úspěchu v její další práci. Takže ještě e, bychom rádi vyslechli komisi. Postoj komise k těmto pozměňovacím návrhům. K tomu, co jsme vyslechli dnes na našem výboru. Prosím. Děkuji. Já chci také poděkovat paní Bonafe za její tvrdou práci, která ještě a také za práci, která ještě čeká. Také chci poděkovat poslancům parlamentu za Mm, tento velký počet pozměňovacích návrhů, který ukazuje, že DS skutečně věnují, považují toto téma za velkou prioritu. Věřte tomu nebo ne, všechny jsme je přečetli. Jsme rádi, že je tady celková podpora ambiciozního přístupu k nové politice odpadu. Naše priorita je rychlý pokrok v tomto návrhu tak aby brzo byly výsledky. Um, mm, Řada věcí bylo identifikováno v dopise mm, pana Junkera Timmermansa Martinu Šulcovi, předsedovi parlamentu. Přejeme hodně úspěchů zpravodajce, stínovým zpravodajům, aby našli kompromis, který umožní dosáhnout mm, dohody bez zbytečných odkladů parlamentu i v radě. Co se týče té úrovně cílu, tak ty budou klíčové. Komise e, kombinuje jaksi ambice a realismus, pokud to je nutné a odůvodněné, a dá členským zemím čas navíc. Současně ale zpřísňujeme pravidla, co se e, týče definice komunálního odpadu. Tam bude tedy spadat více odpadů. A při kalkulaci těch cílů chceme zajistit uh, jaksi míru, no měření toho, co je skutečně recyklováno. Všechny členské státy, včetně těch, které již mají vysoké míru recyklování, tak stejně budou muset vyvinout další úsilí, aby dosáhly cílů, které navrhujeme. Proto říkáme, že to ambiciozní, ale možné, reálné. Co se týče prodloužení časových lhůt, tak pozměňovací návrhy jdou správným směrem, nemění pravidla hry pro cíle 2020 Současně ale některé pozměňovací návrhy ehm, dělají systém komplexnější a tvářejí administrativní eh, zátěž ehm, pro stát, který bude mít určité problémy. To znamená, že pokud nebudou plnit eh, ty eh, eh, střednědobé cíle, tak se ty lhuty zkrátí. To je prostě otázka inteligence. Představte si členský stát, který dostane čas navíc z důvodu problémů, které má, ale pokud nesplní střednědobý cíle, tak bude muset plnit ještě vyšší cíle. Za to by se mm, je ta situace ještě zhoršila. My ale budeme se snažit pomoci členskému státu, aby dodržel ten harmonogram a případě, že ne, tak budeme, využijeme jiné prostředky, jako řízení eh, pro porušení smlouvy a podobně. Co se týče měření, metod měření, chceme, aby výsledek byl eh, reporting skutečné recyklace a současně, aby to bylo možné implementovat. Eh, a zaznamenávat eh, množství recyklované na výstupu. V některých případech by to dávalo smysl. Na jedné straně chceme eh, vědět, co se dostává do recyklačního zařízení, ale pak tam bude smíšený odpad a tam to bude problém. Pokud ale měříte, budete měřit uh, u zdroje třídění, pokud to bude spolehlivé, tak to bude efektivnější, ale zase tak to, to by byl výjimečný případ. Co se týče nových cílů, které jsou navrhovány, prevence, skládky, mm, potravinový odpad, my se domníváme, že pokud toto má fungovat, tak každé, všechny nové cíle musí být hodnoceny co do dopadů na základě spolehlivých dat a nástrojů. Proto bychom se chtěli zaměřovat i nadále na ty cíle, které jsou již navrhované a pracovat na dalších s reálnými lhůtami s cílem revi, eh, revizní klauzule v roce 24. Pokud chceme stanovit ty cíle, potřebujeme nové pokud, eh, cíle, pokud je chceme projednávat, potřebujeme dobrá data, správnou metodologii, například potravinové odpady, tady je politický imperativ s tím něco dělat, ale my nemáme metodologii ani kvalitní data. Proto je návrh tuto deoli, eh, metodologii mm, vypracovat a vrátit se k tomu za pár let, stanovit cíle, právním textu, abychom viděli tedy, zda je to bude užitečné nebo ne. Kromě toho musíme opatrně zavádět nové definice v rámcové eh, směrnice, co se týče hierarchie potravinového odpadu. Pokud jsou definice stanoveny pro eh, cíle, pak by to mělo jít ruku v ruce. Také se zájmem Mm, bereme na vědomí ustanovení o zpřísnění, rozšíření požadavku na sběr oddělený. Rádi, že jste to zmínili. Je to základní věc, zásadní věc, oddělený sběr. Tady začíná eh, dobrý management odpadu s nejnižším nákladem Ehm, je možné poskytovat sekundární suroviny průmyslu a ekonomice. Současně by to nemělo být tak rigidní a podrobné, aby to bylo nepřiměřené a zhoršily by se tím ekologické dopady. Takže některé výjimky mohou být umožněny. Co je důležité, je efektivita toho odděleného sběru. Já nemám důkazy o nějakém zneužívání těch výjimek. Pokud ano, dejte nám vědět, ale chceme zajistit, aby ty systémy odděleného sběru pro občany, tak aby byly k dispozici, dostupné. A aby skutečně tedy šly do kvalitativních toků odděleně. Určitá flexibilita musí být i ve výběru ekonomických nástrojů. My jsme přesvědčeni, že jsou užitečné, ale vyhněme se preskripci. E, předtím jste někteří varovali. Členské státy možná nemají plnou škálu možných nástrojů, ale měly by nalézt nejlepší mix regulačních nástrojů. A, takže uděláme, bude tam seznam, ale neřík, nebudeme říkat, že musí všechny používat na jednou. Mnoho návrhů eh, chce preventivní opatření, odpovědnost producentů, to sdílíme, tento cíl. Rada jde stejným směrem, najdeme nějaká dobrá řešení. Mnozí z vás zdůraznili tu větší odpovědnost producenta a já jsem proto optimista. To je jeden z nejlepších nástrojů cirkulární ekonomiky, takže ať je to robustní, ať je to sil, silné, ať jsou rovné podmínky u tohoto dobrého nástroje. Pak je tam řada pozměňovacích návrhů, které se týkají velice důležitých tématů, ale jdou za rámec legislativy, například potravinové ztráty. To ne, je mimo mm, působnost směrnice o odpadech, protože to má řešit odpady, když to ztráty potravinové se týkají celého potravinového dodavatelského řetězce. Může být tedy i kontraproduktivní tam dát ustanovení cirkulárně. Co se týká jí například označování produktů. Takže to by bylo vlastně příliš už se zaměřené tyto kon- Tyto eh, komplexní témata potřebují kvalitní produktovou politiku. A poslední věc, a to je velmi důležité pro nás, to je počet nových eh, úkolů a nových eh, lhůt, které by měla komise v roce, do roku 2018. Já jsem spíš napočítal 10, ale je jich víc. A já se chci vrátit k tomu, co někteří z vás už řekli o implementaci. Já se chci zaměřit v příštích letech na implementaci a mm, dosahování změn, které navrhujeme, protože pokud máme strávit většinu času přípravou nových cílů, nových eh, právních návrhů, tak prostě nebudeme implementovat. Implementace je náročná, ale nebud, bez ní nebude dosažen pokrok. Takže budeme potřebovat nějaké zdroje a čas na to. Takže buďme tedy skutečně k tomu, mm, přistupujme efektivně. Celkově řečeno jsem velmi spokojen s tím duchem, který tady převládl a v tom případě tedy bude dobrá dohoda. A za to chci ještě jednou poděkovat zpravodajce a chci vás mm, vyzvat, abyste to dělali způsobem, který by umožnil dosáhnout dohody co nejdříve. Děkuji vám. Thank you very much. And now... Děkuji. A teď můžeme debatu uzavřít, takže předám slovo zpravodajce, aby diskuzi uzavřela. Takže prosím, paní Bonafé. Grazie, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům a kolegyním za jejich cené příspěvky. Byly všechny velmi přesné, konstruktivní a společně se stínovými zpravodaji je jistě zohledníme. Dnes asi nejčastěji padly zde dva pojmy. Za prvé ambice a za druhé pojem odpovědnosti, ambice. I komise toto podporuje a já jsem tím velmi potěšena. Návrh komise je podle mě dobrou bází, dobrým východiskem, o které se můžeme opřít, i když se snažíme jisté e, elementy obsažené v návrhu komise dále posílit. A jak se ukazuje, všichni se snažíme ten návrh vylepšit. Všem nám jde o to tež tak abychom šli do vyjednávání se společným postojem. Ambiciozní ovšem neznamená, že nechceme být a nemůžeme být zároveň pragmatičtí, to bych ráda zdůraznila, neboť cíle, které jsme si přece vzali, se opírají o praktiky a metody, které se již velmi často dnes používají. A proto si myslím, že ambiciozní cíle mohou být současně i pragmatické. My chceme, aby ten konečný výsledek, který vzejde z vyjednávání, byl ambiciozní a pragmatický. A není pojem odpovědnost, co v této debate zaznělo skutečně velmi často. Některé aspekty mohu podpořit. Například povinné třídeně, povinný třídenní sběr odpadu nebo důležitost předcházení vzniku odpadu, tady si asi všichni shodneme na tom, že je třeba ta opatření ještě posílit, nebo je to první krok v odpadové hierarchii. Na tom se, jak se zdá, všichni shodneme. Vy jste dnes zdůrazňovali také to, jak důležité je neustále zmiňovat plítvání potravinami, že to není pouze ekologický problém, ale také etický problém naší společnosti. A u některých aspektů ještě mezi námi panují určité názorové neschody. Příklad EPR, já už jsem o tom krátce hovořila ve svém úvodním projevu. Jasně se to projevilo také v předložených pozměňovacích návrzích, to, co jste vyřekli mne ještě posílilo, potvrdilo, takže se musíme snažit dospět k nějakému dobrému kompromisu a mít nějakou vhodnou metodu výčtočtu. Nemyslím až tak, Eh, harmonizaci metody počtu. To je jistě koncepce, která se nelíbí všem, ale to měření, to musí být dobře upraveno. A také definice komunálního odpadu. Předpokládáme, že Dosud prostě zatím nemáme vhodnou definici pro komunální obchatek, odpad, takže je dobré, že o tom diskutujeme. Je třeba provést evaluaci a věnovat se také otázkám průmyslového a obchodního obchodu, takže tady máme skutečně před sebou ještě velký kus práce. V mnoha bodech se tedy shodneme, ne ve všech. A mnozí z vás hovořili o odpovědnosti všichni si musíme uvědomit, že my všichni neseme odpovědnost, neboť nyní máme k dispozici důležitý nástroj, pomocí kterého můžeme startovat v Evropě jak průmyslovou, tak ekologickou politiku. A faktor času není druhořadý v této věci. Faktor čas je důležitý a nutí nás převzít ještě více odpovědnosti. Neboť si všichni jistě uvědomujete, jakým způsobem tento návrh vznikl, kolik lidí na tento návrh čeká, kolik zúčastněných stran, nejenom nevládní organizace, ale také odbory, průmyslové svazy, svazy podniků a také samotní občané to od nás požadují, požadují a také instituce. Můžeme tedy říci, že je třeba poprosit komisi, aby ten návrh zvážila ještě, aby to propracovala, znovu promyslela. Veškeré zúčastněné strany se takto vyjádřily. Proto musíme jednat odhodlaně a semknutě. A nyní k té kritice, která zazněla. Citlivost spotřebitele. EPR také může vytvářet více povědomí, senzibilizovat spotřebitele, aby kupoval produkty, které jsou uh, udržitelné, které je možné recyklovat. S tím plně souhlasím. A co se týče plítvání potravinami, tady se v zásadě všichni shodneme. Ale je třeba se ještě intenzivně věnovat celý, celým tím řetězcem eh, plítvání potravinami a vypracovat odpovídající cíle. Pak jste zazněla ještě kritika, která se týkala toho, že jsme nezohlednili subsidiaritu. K tomu mohu pouze podotknout, že pokud subsidiarita vede k tomu, že které země 90% odpadu eh, vozí na skládky, a má to velkou škodu i pro ekonomiku této země, tak musím říct si ano, skutečně nechceme v tomto případě zohlednit subsidiaritu. Pokud subsidiarita znamená, že je možné vytvářet právní předpisy, které zohlední specifika jednotlivých členských zemí, jejich konkrétní výchozí situaci a pokud pomocí investic a politik tyto země chtějí dosáhnout cíle, no tak samozřejmě zde subsidiaritu plně vítáme. A pak se zazněla kritika, kterou skutečně musím odmítnout. Někdo tady říkal, že to prostě nepovede ku prospěchu ekonomiky. Nevím, jestli možná jsem to správně nepochopila, co bylo řečeno, ale musím zopakovat, že a někteří kolegové to také zdůraznili, že skutečně jsme velice závislí na dovozu surovin a Existují dva způsoby toho, jak být konkurenceschopní v, v celosvětovém trhu, který je čím dál tím agresivnější. Buď to snížíme náklady na práci, ale to nechceme. A nebo snížíme právě náklady na suroviny. Budeme tak moci investovat do technologií, do inovací. Tady. A v této v té oblasti jsme velice silní. Takže ano, to, co připravujeme, je nejenom dobré pro životní prostředí, ale také pro naši ekonomiku. Vytvoří to základ pro více blahobytu pro všechny a pro lepší ekonomický růst. Jistě, a to i stínový staropravodajové před námi ještě mnoho práce, nemáme moc času, ale myslím si, že zatím je to klima velmi příznivé pro to, abychom dokázali vypracovat dobré kompromisy. To, jak naše práce dopadne, bude záviset na všech, kteří se jí účastní. Všichni se velmi snažíme, když musím říct, že ty lhuty jsou velmi těsné, to je mi jasné. Takže můžeme pouze doufat, že i rada se bude námi inspirovat a bude pokračovat také rychle, abychom mohli co možná nejdříve začít vyjednávat. Děkuji. Chci poděkovat paní zpravodajce a za práci, kterou odvedla. A myslím, že naše dnešní zasedání s tímto můžeme ukončit. Chci poděkovat všem za velice užitečné komentáře a děkuji také za vaši účast na zasedání.